Right. Good morning, everyone. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Všechny vás vítám na prvním zasedání výboru po letních prázdninách. Doufám, že jste si odpočinuli a užili si sluníčka a že se můžeme pustit do pořadu jednání. Bod 1 je přijetí pořadu jednání tedy dnešního a zítřejšího. Pokud nemáte žádné připomínky, je přijat náš program. Žádné sdělení pro tuto chvíli nemám, takže se můžeme hned pustit do bodu číslo 3. Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 všechny oddíly. Spravodajem je kolega Benifej, kterého vítám. a můžeme začít hlasovat. Leda, že by zpravodaj si chtěl vzít slovo, nechce. Dobrá, takže začneme tady. Začneme s hlasovacím seznamem týkajícím se rozpočtového postupu. Je to tento. Takže pokud se nepletu, tak můžeme začít. Kde začneme? Pozněvací návrh 5326. Víte všichni, kde jsme? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 5237 pro, proti, zdrželi se? Přijato. 5158, kde je pro, proti, zdrželi se? Zamítnuto. 5159, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5160 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5201, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 6529, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5162, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď 5, 2, 3, 3, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 5, 2, 3, 2 staženo a dostáváme se k 5, 2, 3, 1 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 1, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 5, 2, 0, 3, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 5163, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5235 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5166 pro, proti, zdrželi se, tak si to zkontrolujeme elektronicky poprvé, abychom se rozcvičili. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 18 se drželo 24 osob. Kompromis 2. Proti drželi se přijato. 5 pro, proti zdrželi se přijato. A teď se dostáváme k 5172. Kdo je pro? Proti zdrželi se, to ověříme. 5172 zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. 47 ku 4, to bylo zcela jasné. 5206, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 5173, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 5179, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 5150 pro, proti, zdrželi se přijato, 5190 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 5208 pro, proti, zdrželi se přijato. 5171 pro, proti, zdrželi se přijato. 5228 pro, proti, zdrželi se přijato.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 to odpadá tady 5151 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 5151, zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 28 k 22. 5215 pro, proti, zdrželi se přijato. 2-16 proti, zdrželi se přijato 5, ne, to nám odpadá. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 5, 2, 1, 9 pro, proti, zdrželi se pověříme. 5219 zahajuje hlasování. Uzavírám. Ověřeno. Přijato velkou mírou 5220. Přijato 5221 pro proti. Zdrželi se přijato. Další nám odpadá, takže teď kompromis 10 pro proti. Zdrželi se přijato. Teď blokové hlasování u pěti pozněvacích návrhů, kdo je pro tento blok, pro, proti, zdrželi se přijato. A teď máme další blokové hlasování od 5175 až po 6258. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A 5176 pro, proti, zdrželi se také přijato. Tak to bychom měli. A teď se můžeme dostat k návrhu stanoviska o soudem rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 všechny oddíly. Brando Banifej chce k tomu něco říci, nechce, takže můžeme se pustit do toho. Začneme pozněvacím návrhem 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 4 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pozněvací návrh 4 zahajuje hlasování. Uzavírám. Tak to bylo velmi jasné. Pět pro. Proti. Zdrželi se přijato. Aha, ten výsledek byl oznámen 26 ku 7 nebo něco takového. 21 se zdrželo. Spousta lidí se zdrželo hlasování. Takže teď pozněvací návrh 7. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 38 až 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 odpadá, 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro,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 56 z 56 hlasovalo, takže to můžeme uzavřít. 43 ku 5, 8 se zdrželo. Blahopřejeme zpravodaji a děkuji vám za kvalitně odvedenou práci. Máme již zde ministra zahraničních věcí. tom případě vás všechny požádám, abyste zůstali, protože ministr zahraničí by měl za chvíli přijít. Asi jsme odhlasovali rychle, než se očekávalo.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 So, ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to ask you to... posaďte se, prosím. Budeme pokračovat. Je mi potěšením tady přivítat pana Dimitrova, ministra zahraničí Jugoslávské republiky Makedonie. A také chci vřele přivítat nově jmenovanou velvyslankyni. Vítejte na půdě našeho výboru. My už vás známe z vaší práce v Bruselu. Pan Dimitrov je už dobře známým hostem a také dobře známým a významným politikem zástupcem Makedonie. Poté, co jste nastoupil do své funkce v červnu 2017, jsme sledovali vývoj ve vaší zemi s velkým a s velkou pozorností, protože to vlastně byl takový konec určité politické krize. Oceňujeme také všechny vaše snahy které jste vyvíjel od vaší poslední návštěvy tohoto výboru, která proběhla v říjnu loňského roku. Nicméně pořád ještě máte před sebou mnoho práce, ačkoliv dosažené úspěchy uznala jak Evropská unie, tak NATO, které oficiálně přizvalo Makedonii k zahájení přístupních rozhovorů. A teď tedy vám dáváme slovo, abychom si vyslechli váš pohled na vývoj ve vaší zemi. A také tedy váš názor na nadcházející referendum. A všech, zástupce všech frakcí tedy velmi zajímá váš příspěvek. Děkuji. Je mi vždy velkou ctí moci se účastnit zasedání vašeho výboru. Tentokrát se mi podařilo dorazit bez překážek a já doufám, že to je takové dobré znamení a je to metafora pro hladkou cestu naší země na cestě k té mezivládní konferenci, která proběhne v červnu 2019. Budu stručný, zaměřím se na několik zásadních záležitostí, tak aby nám zbylo dost času na skutečnou diskuzi. Já se tedy těším na vaše otázky a dovolte mi začít tím, že ocením úlohu parlamentu jakožto základu evropské demokracie. Chci vám poděkovat za vaši podporu, za váš zájem o budoucnost Balkánu. A musím říci, že této podpoře se těšíme v podstatě od zástupců celého politického spektra a také od členských zemí Evropské unie i kandidátských zemí v našem sousedství. Svoji podporu jste vyjádřili celou řadou usnesení přijatých v posledních letech. Vedeme také dialog, například tedy další zasedání proběhne ve Skopě v září a také budeme hostiteli, spolu hostiteli konference pro mladé Evropany, která také proběhne za podpory Evropského parlamentu v září ve Skopě. Já přivážím dobré zprávy, což je možná trochu překvapení vzhledem k obtížným časům, eh, ve kterých se nyní nacházíme, nejenom v Evropě, ale také eh, za hranicemi našeho kontinentu. Já začnu tím, že zhodnotím dosavadní vývoj. 1. června loňského roku, tedy 2017, několik dní po tom asi nejzávažnějším porušení demokracie v naší zemi, kdy tedy vlastně rozuřený dav vtrhl na půdu našeho parlamentu. A tehdy tedy vlastně a panovala taková představa o naší zemi, že je totálně skorumpovaná, že nemáme nezávislé soudnictví a v podstatě veřejnoprávní média iniciovala tento útok na parlament. Některá média se také rozhodla zveřejnit tajné nahrávky, které dokládaly případy korupce a zneužívání politické moci. V období od loňského června jsme se v oblasti domácí politiky zaměřili na stabilizaci situace a na snahu znovu obnovit demokracii. Dá se říci, že naše veřejnost je pořád ještě nepřátelsky naladěná a nevládní organizace eh, nejsou příliš aktivní. Snažíme se však prosazovat myšlenku, že demokracii opravdu eh, záleží. Například se tedy mm, objevily inform, nebo unikly informace o finanční kompenzaci pro eh, členy volebního výboru v Makedonii a následná nepříznivá reakce veřejnosti vyústila v rezignaci členů této volební komise, takže to považuji za takové důležité poučení a důležitý vývoj. Kromě strategie, která tedy se opírá o znovu obnovení vlády zákona a pořádku. Připravujeme také novou legislativu, ovšem tady především bude záviset na implementaci. Máme také judikáty, tedy v případech, které inicioval nezávislý státní žalobce, který stíhá eh, ty, kdo podněcovali a vedli útok davu na parlament v loňském roce. Abychom, a to tedy děláme proto, abychom ukázali, že vše má své důsledky. Já vám tedy tímto chci říci, že politická krize v Makedonii rozhodně nevyústí v krizi beztrestnosti. My si prostě nemůžeme dovolit, aby v naší zemi dále zuřila ta ideologická bitva mezi levicí a pravicí. To je skoro luxus, nám jde spíš o zachování demokracie jako takové. A myslím si, že politická mobilizace eh, tedy je nutná nejenom mezi nejrůznějšími etniky, ale také napříč celým politickým spektrem, abychom prosadili potřebné změny. Situace v médiích eh, je ovšem úplně jiná. Často máme pocit, že média popisují trochu jinou zemi, než ve které žijeme. Před volbami v roce 2016 jsme měli takové dlouhé období, kdy naše političtí představitelé nebyli ochotni eh, spolu debatovat. A to i v rámci tedy předvolebního boje a ve chvíli, kdy se ucházeli o pozici v parlamentu. Nyní máme zdravou debatu. Pokud je o naši zahraniční politiku, pořád ještě tedy jsou nedořešené spory s našimi některými našimi sousedy. Na druhé straně však vedeme velmi dobrý dialog s našimi přáteli, kteří jsou již členy Evropské unie, tedy s Řeckem a s Bulharskem. My se vlastně neustále snažíme o to, abychom byli více otevření vůči našim sousedům. Žijeme v regionu, který eh, má bohatou historii, však není třeba se zaměřit na budoucnost a přítomnost. My nemůžeme nic změnit na našich dějinách, na našem eh, geografickém místě, ale můžeme se zaměřit na budoucnost a naše budoucnost podle mého názoru je evropská. Pokud jde o proces unifikace a směřování, může k němu dojít i prostřednictvím větší míry evropské integrace. Jeden z vašich otců zakladatelů, Robert Schumann, řekl, že Evropu se nepodaří vybudovat na jednou nebo podle jednoho plánu, ale na základě konkrétních úspěchů, které posílí pocit solidarity. Republika Makedonie, Řecko a Bulharsko se snaží přesně o tento přístup, o konkrétní úspěchy, které posilují pocit solidarity. A já bych rád tady před vámi a veřejně chtěl pochválit, jak vedení země v se Sofie i z Aten a jejich pozitivní přístup, což se ukázalo jasně i během debat o našem statutu na půdě Rady pro ministry zahraničí a ukázalo se to také ve formě závěrů, které schválila Evropská rada. A já cítím potřebu ještě jednoho citátu, slibuju, že víc už jich nebude, ale na tomhle mi záleží. Abych ilustroval měřítko tohoto úspěchu. Nešlo jen o to, že se podařilo vyřešit nějaký typicky balkánský bilaterální spor. Já budu eh, citovat francouzského intelektuála, držitele Nobelovy ceny z roku 1914, který byl také předsedou eh, Carnegieho komise, která se vydala na Balkán, aby odhalila důvody a, eh, a příčiny balkánských válek, které z roku 1914, a který řekl, že tedy hlavní příčinu spatřuje v před, předřazení osobních a partikulárních zájmů zájmům celku. A neexistuje žádný jiný, jiná cesta z této krize než větší sjednocení a integrace. A já myslím, že to se opět osvědčilo i v posledních 14 měsících v našem regionu. Celá řada členských států, některé více, některé méně, již uznali dosažené úspěchy. Nicméně my tady nežádáme žádné úsluhy Nechceme být odměňováni za pouze za to, že jsme prokázali určitou politickou odvahu a vizi a že se nám podařilo vyřešit určité problémy. Země by měla být posuzována podle svého celkového výkonu v porovnání s takzvanými kodaňskými kritérii. A implementace našeho plánu 369 ukazuje, že jsme dosáhli největšího úspěchu v tom posledním sledovaném období podle zprávy, kterou komise zveřejnila v dubnu letošního roku, a to v devíti oblastech, které jsou eh, v centru pozornosti komise. Tady všude se nám podařilo, tady z těch devíti témat se nám podařilo dosáhnout pokroku v pěti. A teď bych rád stručně ještě pohovořil o situaci v regionu jako takovém, protože jsem si jist, že budu mít možnost se o tom ještě bavit do detailů. My jsme se zaměřili na vládu zákonu a pořádka, na veřejnou zprávu, boj proti korupci, problematiku spravodajských služeb a potřebné reformy. Všichni víme, že debaty v našem regionu se nyní zaměřují především i na další otázky. Například jde o dialog mezi Prištinou a Bělehradem. Pokud chceme dosáhnout míru na Balkáně a podíváme se na vývoj v 90. letech, Vidíme budoucnost větší evropské integraci v nutnosti spolupracovat a také si uvědomujeme, že tento region je součástí Evropské unie a na hranicích už tolik nezáleží. A já si myslím, že tato vize je nyní napadána, že dochází k určitému eh, návratu k takové geopolitické eh, vzájemné konkurenci v tomto regionu. A to je eh, způsobeno, nebo naopak možná způsobuje tedy takové zpomalení přístupových jednání. Já však nevidím eh, žádnou možnost, jak jinak dosáhnout eh, větší míry demokracie, prosperity a stability v našem regionu. Myslím, že tedy je třeba znovu nastartovat dynamiku přístupového procesu. Musíme jasně uznat dosažené úspěchy, ale také konkrétně upozornit na přetrvávající problémy. Často se k Balkánu přistupuje tak, jako kdyby byl na periferii Evropy. A jako by to byl určitý ostrov obklopený členskými státy Evropské unie. já si však myslím, že je to ostrov přímo uprostřed Evropy. A migrační krize z roku 2015 a 2016 ukázala, že tomu tak opravdu je. A ukázala také, proč tento region hraje naprosto zásadní úlohu pro celkovou bezpečnost v Evropě. My nemáme žádnou jinou možnost. Je to, jde o region, který ze tří čtvrtin dodává na evropské trhy to platí i o mé země, to tež platí o přímých zahraničních investicích. Tři čtvrtiny investic do našich podniků a přichází z Evropy, to znamená, že jsme vlastně ve, na stejné lodi, hospodářsky, politicky i z bezpečnostního hlediska. A konečně, pokud jde o dosažený vývoj a o referendum, jsme, myslím, na ocítáme se na zásadní a křižovatce dějin. Republika Makedonie získala nezávislost, kdy mi bylo 18 a bude mi 46 příští týden, příští měsíc. A já to vidím jako takovou druhou možnost pro moji generaci dosáhnout určité míry jistoty. Už dlouho eh, jsme čekali na zahájení přístupových jednání jak s NATO, tak s Evropskou unii. A mezi tím tedy se naše politici zbavili spory se sousedními zeměmi. Nicméně stabilita celého regionu je důležitá pro budoucnost Evropy. A my v tomto regionu potřebujeme aby se soutěžilo spíš v tom, kdo udělal víc reform, čí soudnictví je nezávislejší, kdo má lepší média, kdo má lepší zdravotní péči, kdo má lepší úroveň platů a podobně. Nemá cenu používat témata z minulosti, kdo měl významnější historické vůdce, kdo prohrál víc bitev a podobně. I když jsme hrdí na naše dějiny, musíme nyní ukázat, že naše generace může být hrdá na to, co jsme dokázali dnes a zítra. Pokud se nám to nepovede, naši mladí lidé se odsunou do naši talentovaní mladí lidé se odsunou do jiných zemí, do vašich zemí. A pro, i proto je důležité, aby vlastně Evropa přišla k nám. My jsme ochotni pracovat s veškerým nasazením, my toto referendum vyhrajeme. Máme tradici moudrého rozhodování v obtížných časech. A i když byste asi mohli žádat, aby politická scéna byla eh, kvalitnější, zodpovědnější. Někteří politici totiž nejsou oschotní převzít zodpovědnost za vývoj v nedávné minulosti a jiní zase nejsou ochotní převzít odpovědnost za budoucnost. Je to obtížné, pro některé z nás to bude taková, takové politické sebeobětování, ale v tomhle referendum nejde o názory jednotlivých politických stran, levice, pravice, to, jestli se vám líbí nebo nelíbí současná vláda. V tomto referendu jde o budoucnost celé země, o navázání přátelských vztahů v regionu, který potřebuje mnohem víc přátelských vztahů. Tím tedy končím a děkuji za vaši pozornost. Thank you. Děkuji vám pane ministře Dimitrové, milí Nikolaji, za tuto prezentaci a za prezentaci tvých politických názorů vždy, když jste v tomto výboru, tak přichází hodně kolegů a také se hlásí o slovo. Myslím si, že máme rekordní počet žádostí o slovo a nyní uzavírám řečnický seznam. Žádá si o slovo 17 kolegů a já se pokusím zde postupovat spravedlivě a rozdělit Eh, slovo všem. A jak eh, to uděláme? Rozdělíme tedy otázky na polovinu a až budete mít pocit, že již bylo otázek položeno dost, tak potom začneme s odpověďmi. A nyní pan Preda za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také vám, pane ministře, za to, že jste přišel a za vaše vystoupení. Dobrá, můžeme. Takže ještě jednou děkuji, že jste přišel a děkuji za vaše vystoupení. Jenom velmi ruč, rychle chci říci dvě věci. Před čtyřmi lety jsme přistupovali k vašemu regionu trochu zdrženlivě a že během tohoto volebního období k žádnému dalšímu rozšíření nedojde, ale musím říct, že za poslední měsíce se to trochu změnilo. A to jednak v Evropském parlamentu, tak drak v Evropské komisi a doufáme, že i v radě se posílí důvěra v to, co probíhá na Balkáně, protože ta dohoda mezi Makedonii a Řeckem ukázala, že Balkán je schopen se posunout dobrou, dobrým směrem. Je to velmi dobrá zpráva, právě proto je potřeba podporovat obě dvě strany, jak Makedonce, tak Řeky, v eh, ratifikaci této dohody. Děkuji. Christian. Děkuji a nyní Tony Opicula, SD. Pokusíme se klást otázky za 1,5 minuty. Děkuji vám, pana ministře. Já bych chtěl pozdravit také paní pana ministra a paní velvyslankyni a my jsme velmi rádi, že jste přijel mezi nás po uzavřené dohodě protože pak opravdu se zdá, že celý vývoj stojí za to. A já tady mám ještě dvě otázky. Dvě měsíc před referendem, jak hodnotíte situaci v oblasti etnických vztahů? A druhá otázka se týká toho, že hodně lidí má zájem o to, aby referendum vrátilo Makedonii do sféry nejistoty, která vládla předtím. Jsou toto také kampaně, které se vedou v zahraničí a je možné, že ovlivní výsledek referenda tak, jako to bylo například eh, ve volbách v USA. Takže mě by zajímalo, zdali se také domníváte, že probíhají určité kampaně v zahraničí. Děkuji. A nyní Charles Tenok za EKR. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře. Já jsem jedním ze zakladatelů přátel Makedonie a já podporuji vaši zemi již dva, 20 eh, let a já musím eh, říci, že já také eh, vidím eh, to, že vy jste prožívali velice složité období, čelili jste válkám, útokům a v současné době je tady určitý záblesk pozitivní Eh, budoucnosti, i když tady máme hrozbu z východu. Takže já bych vám chtěl poblahopřát k dohodě s Řeckem a také naše skupina vás velice podporuje v, eh, a doufá v pozitivní výsledek referenda 30. září. A také doufám, že se vydáte na cestu do EU eh, eh, e a také do NATO. Západní Balkán Balkán, doufám, čeká také mírové období a vy jste také se zmínil o tom, že by měla být eh, dohodnuta dohoda mezi Kosovem a Srbskem. Také vím, že jste velice eh, se museli eh, vypořádat s migrací a my také vidíme, že v Londýně zasedal eh, eh, summit, vrcholné zasedání berlínského procesu. Děkuji Charles Tenokovi a nyní pan zpravodaj Ivo Weigl. Srdečně vás vítám, pane ministře, a blahopřeji vám k vaší vyjednávací taktice a také blahopřeji eh, řeckým kolegům a obou dvou premiérům. Opravdu jste dosáhli něco neočekávaného, protože nám se zdálo, že to to opravdu je neoskutečnitelné a nyní jste vstoupili do nového období vztahu ve svém, na svém území a referendum se musí stát událostí, které stmelí všechny občany Makedonie. Všechny strany musí udělat to, co také, na čem se dohodli v souvislosti s dohodou z Prči, Přištiny. A je třeba, aby opravdu v popředí byly zájmy země a ne stranické zájmy. A jak chcete zabezpečit jednotu v souvislosti s touto důležitou otázkou pro Makedonii? Jak budete spolupracovat s opozicí? Děkuji, Ivo. A nyní za zelené Tomas Mežerič. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, že jste přišel opět mezi nás. Toto je pro nás vždy vítaná příležitost, neboť náš výbor stále podporoval integraci západního Balkánu do EU. Já bych vám také chtěl poblahopřát k tomuto velkému historickému úspěchu a já bych se chtěl zeptat spíše na otázku reform. Vy jste tady hovořil o tom, že váš region potřebuje soutěž reform. A je tady jedna oblast, která potřebuje spíše koordinaci než soutěž, a to je boj proti korupci. Můžete jako makedonská vláda také podpořit eh, boj proti korupci v celém regionu. Děkuji, Tomasi. A nyní za GUE má slovo pan Papademolis. Děkuji, pane předsedo. Pane Dimitrové, nejdříve bych vás chtěl srdečně uvítat mezi námi a chci vám srdečně pogratulovat a také gratuluji panu Kociovi k tomuto historické, k této historické dohodě, kterou jste společně podepsali. Všechny frakce v Evropském parlamentu mají z uzavření této dohody radost. To už jste určitě také konstatoval. Referendum které se bude konat koncem září. E, Já tady doufám, že toto referendum bude také akceptováno vaším, e, vašimi občany a e, v název vaší země bude Severní Makedonie a tak se vyřeší konflikt, který existoval již celá desetiletí vaše vláda řekla, že chce instalovat a bojovat za demokratické reformy a chce se také zaměřit na evropskou spolupráci a na boj proti korupci. E, já vás chci ujistit o tom, že řecká vláda a moje strana Syriza podporuje výsledek tohoto dohody. A já se chci zeptat, existují země mimo EU, které by se snad zasazovaly o to, aby tato dohoda nebyla prováděna. Děkuji vám a za e FDD pan Casaldo. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, srdečně vás vítám Eh, mezi námi. My se nyní vyjadřujeme k historickému úspěchu a já bych vám chtěl poblahopřát k této historicky důležité dohodě a také vás nadále podporuji eh, ve vašich dalších krocích. A já se chci zeptat na kampaň spojenou s budoucím referendem. Hodláte zahájit celonárodní debatu, která by zahrnovala také akademiky a také další média, tak aby občané byli informováni eh, o situaci v zemi. Já brzy navštívím Skopii a hlavně se budu také zabývat tím, jak se k referendum staví mladí lidé. A myslím si, že je opravdu správný čas, aby Makedonie vstoupila do NATO a vy jste také hovořil o pozitivní soutěži mm, mezi e, státy v vaší oblasti a já doufám, že vy budete e, v čele této soutěže. A nyní ještě dvě otázky a potom pan ministr odpoví. Takže ještě dvě otázky a Dalším řečníkem je pan Kevlogianis. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, já srdečně vítám mezi námi pana Dimitrova. Vy jste opravdu hovořil velice správně a důsledně. Já mám na vás otázku. Obč jestliže se zeptáte občana New Yorku a občana Nového Zélandu, tak jeden říká ano, já jsem New Yorkčan, druhý řekne, já jsem Novozélandian. A nyní váš stát se bude jmenovat Severní eh, Makedonie. Co vy budete? Budete Severní Makedonian či budete Makedonian? Jestliže se budete označovat za Makedoniana, pak musíte určité věci vysvětlit. Nyní jako firm eh, jste se označovali za eh, Makedonii a eh, Tito byl také vlastně vytvořil makedonský stát a byl to také Stalin, který se na tom podílel. Takže moje země nemůže tuto dohodu eh, akceptovat, jak je možné akceptovat pojmy, které pochází z období Tita, jako makedonský jazyk a makedonský stát. Děkuji vám. A ještě pan Andrulakis. Pane ministře, je nás tady opravdu hodně. Tady vidíte, že všichni máme zájem o vaší zemi a také o budoucnost západního bankánu. My opravdu chceme aby se nalezlo řešení pro název vaší země a také, aby to bylo řešení, které budou akceptovat oba dva státy. Já mám otázku a otázka se týká referenda. Eh, tady se to týká an, říci ano či ne vůči Evropě. Eh, pravděpodobně obyvatelstvo řekne ano k Evropě, ale eh, parlament pravděpodobně nemá vůli k změně ústavy. Máte nyní dostatek hlasu, abyste také provedli změnu ústavu? Jestliže eh, v referendum občané řeknou ano, ale jestliže nebudete mít dostatek sil na provádění dohody? Děkuji. Dostali jsme se do prvního poločasu. Myslíte si, že zhruba za 10 minut zvládnete tyto otázky a pak si uděláme druhé kolečko? Ano, děkuji. Děkuji za vaše laskavá slova. Děkuji za dobré otázky i za ty otázky, které jsou těžké. Vztahy mezi národnostmi. Nespomínám si na období, kdybychom měli vztahy mezi jednotlivými národnostmi v naší zemi pohodovější. Z krize vyplynul jistý nový prvek ve vztazích mezi Makedonci a dalšími národnostními komunitami. A to z toho důvodu, že jsme si uvědomili, že jsme všichni na jedné lodi – Především ve velkých městech jsme si uvědomili, že jsme všichni spojeni v boji proti korupci za spravedlnost a odpovědnost. Do značné míry máme etnicky rozdělenou politickou scénu. Etnické programy a etnické nabídky ale v některých případech stačit nebudou. Země se posunuje ku předu, vyvíjí se. Šíří se ve společnosti naděje. Všichni čekáme, co se stane. Máme referendum, čeká nás ústavní proces, začali jsme vyjednávat o vstupu do NATO. Velmi se těšíme na to, že příští rok začne i vyjednávání o vstupu do Evropské unie. Není to tedy příliš velké téma. Naší hlavní politikou je, politikou této vlády, že naše společnost je pro všechny. Některé otázky se týkaly zahraničního vlivu, či dokonce zahraničních ingerencí. Existují síly, které nejsou úplně spokojené, když vidí pokrok a řešení problému. Týká se to především otázky NATO, protože ta určitě je tématem. Pro nás je to prostě nedokončený historický úkol, do kterého jsme se pustili v roce 1993. Náš parlament tehdy jednohlasně prohlásil, že bychom rádi vstoupili do NATO. Bylo to naše rozhodnutí. Dvě třetiny a tři čtvrtiny veřejného mínění konsistentně podporuje naš, naplnění tohoto strategického cíle. Máme svou vizi, nepotřebujeme tady nějaké zprostředkované geopolitické řevnivosti. Prostě vyřešení problému a posun Balkánu ku předu si doufám eh, uvědomí i tyto síly, že je to v jejich zájmu. Eh, ještě k tomu nedošlo, ale doufáme, že k tomu dojde. Jsme bdělí, maximálně na tom pracujeme, pomáhají nám přátelé a spojenci. Snažíme se informovat občany, protože pokud občané nebudou informováni, selže demokracie. Občané se mohou správně rozhodnout, pouze budou-li informováni. Pracujeme na tom, ale není to jednoduché. Čeká nás referendum a v Evropě máme zkušenosti s referendy. Snažíme se tedy maximálně komunikovat, informovat občany, tak aby svobodně učinili rozhodnutí o své budoucnosti. Jak dosáhnout politické jednoty vnitrostátně? Na to se ptal Ivo, Ivo Weigl. Musím říci, že to je věc, kterou se stále učíme. Velmi jsme se snažili společně formulovat otázku. Objevilo se několik politických kompromisů, včetně financování stran, celostátní volební komise a podobně. Zatím to ještě není hotovo, protože největší opoziční strana oznámila, že se rozhodnou o postoj k referendu a budou to potom oznamovat veřejnosti zhruba 10. září. Kdyby chtěl být nepříjemný, tak by řekl, že mi to připomínáme nejmladší dítě, bude mu pět, když se naštve a já mu řeknu, proč se naštvaný, tak on mi na to řekne, já ti to dneska neřeknu, řeknu ti to zítra. To je velmi důležité. V roce 2008, 9 a 10 se hovořilo o tom, že některé banky jsou příliš velké na to, aby mohly padnout. Toto je historický proces, který se netýká mě, premiéra či politických stran. Je to opravdu historická příležitost k tomu, abychom uzavřeli a dořešili velké téma a otevřeli bránu do budoucnosti. Opozice musí mít politický narrativ, ale měli by se připojit k této historické eh, odpovědnosti a potom případně kritizovat vládu za nedostatky třeba ve vládě nebo v, ně, eh, teda v ekonomice nebo v něčem jiném, ale ne v této problematice. Toto téma je o dozrávání naší země, ale celého regionu. Všichni máme své výzvy, ale musíme se zhostit své historické odpovědnosti. Nemůže to být spojeno s odpovědností za útok na parlament či od poslechu z roku 2015. Chceme-li být důvěryhodnou politickou opozicí v této zemi, tak musíme jednat zásadově. Potřebujeme právní, svět, právní stát a odpovědnost. Tady nejde o politickou ideologii. Boj s korupcí v tomto regionu, ten musí pokračovat. Na Balkáně máme dvě největší choroby. Korupce a klientelismus. A stranickost ve státní správě. Musíme proti tomu bojovat, bude to jednodušší v rámci přístupových jednání, protože to je ten nejlepší reformní nástroj, který nám umožní s těmito problémy bojovat. Založili jsme regionální síť státních zástupců, kteří budou mimo jiné spolupracovat i v boji proti korupci. Nyní k té kampani, která bude spuštěna zítra. Bude dalekosáhlá, nebude se týkat pouze politických stran, ale zapojí se do ní také organizace občanské společnosti. Každý čtvrtek na Facebooku živě odpovídám na otázky občanů. Týkají se dohody, různých článků, proč jsme přistoupili na to, či nepřistoupili na ono. A v této praxi budu dále pokračovat. Teď jestli jsem Makedonec. Ano, já jsem Makedonec, když jste se tedy ptal. Až dohoda vstoupí v platnost, tak se budeme jmenovat Republika Severní Makedonie. Budeme Makedonci, kteří mluví makedonci, makedonsky, s tím ale, že si uvědomujeme, že v Řecku to slovo Makedonie znamená něco jiného. V Řecku jsou lidi, kteří si říkají Makedonci, a já se nebudu pouštět do definice vývoje v tomto regionu či ve vzdálené minulosti, ale prostě právo na sebeurčení a právo na totožnost v roce 2018 v 21. století prostě v Evropě není spochybnitelné. Tato dohoda stojí na dvou pilířích. Za prvé se rozlišuje mezi Makedonii jakožto zemí a Makedonii jakožto regionem Řecka. Tento, regi- tento rozdíl platí pro všechny účely. Budeme muset změnit svou ústavu, což bude složité, a to proto, že to po nás chce náš soused. Je potřeba pochopit, že dvě evropské země, které jsou sousedy, by měly být schopny akceptovat pocity druhé strany. Politici nemohou změnit identitu. Sebeidentifikace je výsledkem historických procesů a na ty se sahat nedá. Proto jsem řekl, že je to proces dozrávání. A věřte mi, že pokud se nám to podaří, pokud se lépe seznámíme a zpřátelíme, tak za pět let v roce 2023 ve zpětném pohledu si budeme říkat, jak je to vůbec možné, že jsme toho nedosáhli už v 90. letech a to na samém začátku. Utekla spousta času, ztratili jsme generaci. Už tehdy jsme mohli být přáteli, tak budeme přáteli alespoň teď či budoucnosti. A všechno se to uklidní. To byla poslední otázka, myslím, že tím mohu skončit. Děkuji, nyní druhé kolečko a nejprve dám slovo dalšímu stínovému zpravodaji. Pan Sakorafa, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A také vítám ministra zahraničí v tomto výboru. Pane ministře, Moc dobře víte, že v této oblasti existují různé zájmy. A je potřeba vzít v úvahu řadu politických záležitostí a Evropský parlament tak činí. Táží se vás následně. Zdali, zdali máte za to, že tyto zájmy, které mají dopady na vaši zemi, budou v souladu i se zájmy jiných zemí tohoto regionu? Děkuji. Pan Šivica, prosím. Thank you, David. Děkuji. Já budu hovořit chorvatském. protože i to je slovanský jazyk. Takže opravdu nemůžete vyměnit sousedy, nemůžete změnit rodinu, to je něco nezvratného a je to, myslím, dobré východisko. Vy jste řekl, že tento region není ostrovem, Makedonie není ostrovem, je ovšem vložena mezi země, které jsou již členy Evropské unie. Vždycky je úkolem jedné generace eh, provést historické změny. Nyní je to tedy zadání pro vaši generaci. My se teprve musíme učit demokracii a ten mír, který nyní máme v regionu, Chorvatsko je součástí tohoto regionu. My neradě hovoříme o Balkánu, raději eh, dáváme přednost výrazu jeho východní Evropa. Každopádně ten mír, kterého se podařilo dosáhnout, je největším úspěchem za poslední desetiletí a my bychom tedy na tento úspěch měli navázat. Mám otázku. Myslíte si, že existuje šance dosáhnout konsenzu v jednání s opozicí? Protože pouze pokud bude vaše země jednotná, bude pro vás možné navázat lepší vztahy se sousedy a se zeměmi Evropské unie, což je jedno z kodaňských kritérií. Děkuji. A nyní, nyní paní Kalaš, která eh, tady zastupuje SND, ale nyní sedí mezi EPP. Jsem návštěvnice. Eh, dobrý den a vítejte. jsem velmi ráda, že v našem sousedství je konečně chuť provádět změny a dohodnout se. Dohoda mezi eh, Řeckem a Firmem končí dlouho, období dlouholetých sporů a neurovnaných vztahů. Nicméně vždy existovaly hospodářské vztahy mezi těto, těmito zeměmi i, i spolupráce na celé řadě dalších oblastí. Mám otázku. Myslíte si, že tato dohoda bude opravdu provedena v praxi? a že nebude docházet k narušování vztahu kvůli sporům a kolem názvu. Vlády se sice mohou dohodnout, ale je třeba přesvědčit také obyvatele. Místo předseda delegace NATO na půdě tohoto parlamentu řekl, že tuto dohodu se nepodaří naplnit, pokud nedojde k ústavním změnám. Také je tu problematika spotřebního zboží, které ponese název Makedonie. Děkuji. A nyní Alde. Děkuji, pane předsedo. Vážený Pane ministře, děkuji, že jste se dostavil. Já vám chci pogratulovat k vašim diplomatickým úspěchům. Sedím tady. Samozřejmě, my jsme tady proto, abychom mohli být objektivní, kritičtí, ale také nápomocní. Já mám tady konkrétní otázku. Jak my jako Evropa můžeme přispět k úspěšnému výsledku referenda? A já vám přeju hodně eh, úspěchů s tímto referendem. Děkuji. CPP, pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vítejte, děkujeme za vaši proevropskou orientaci. Já s vámi mohu naprosto souhlasit. Vaše země, a tady je zemí evropskou a připojení k Evropě je jedinou možnou budoucností pro země na jeho východě Evropy. Já jsem rád, že se podařilo naplnit podmínky, které umožní příslušnému výboru pro spolupráci znovu zahájit své aktivity. Já vím, že tedy k tomu dojde v září ve Skopě a já chci popřát nejvíc úspěchů celému procesu v okamžiku, kdy je zahajován a doufám, že budete prosazovat ten proevropský přístup. A že nikdo už nebude pochybňovat vaši identitu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vítejte, gratuluji k vaší prezentaci. I když vám mohu popřát co nejvíc úspěchu do budoucna, musím říci, že referendum nemá vždy jednoduše předvídatelné výsledky, jak jsme zažili v Británii na vlastní kůži. A proto se vás chci zeptat, jak se připravujete na referendum? Na to, aby bylo úspěšné. A v případě, že neuspějete, dojde k novým volbám do parlamentu? Nebo jaký je tedy scénář dalšího vývoje? My jsme také tedy upozornili na to, že opoziční strany mohou bojkotovat tyto snahy. Jste na to připraveni? Jak hodláte postupovat? Já kladu tolik otázek, protože jsem z celého vývoje vlastně velmi nervózní. A poslední tři řečníci, pan Brok. Pane předsedo, já budu mít jenom stručnou připomínku. Já jsem se potkávala s ministry zahraničí a dalšími hodnostáři ze Skopje v posledních 20 letech. A já vám tedy teď mohu pogratulovat k tomu, že na tom místě jste právě vy po těchto zkušenostech. A za druhé vás tedy chci pozbudit k tomu, abyste nasadil všechny síly k proto, abyste tedy se ve své zemi rozhodli způsobem, který zajistí další budoucnost. A konečně i s, s ohledem na mé vlastní zkušenosti eh, chci říci, že je velice důležité skutečně dobře porozumět tomu, co se děje v politice v současnosti. Eh, je z tohoto pohledu je důležité aby vaše politika byla takzvaně all inclusive, aby zahrnovala všechny menšiny, včetně například albánské, kteří, eh, která, se tedy, která by se u vás také měla cítit jako doma. Má-li tento výsledek podpořit? Děkuji. Hans van Balen. Budu velmi stručný. A já mohu podpořit Elmara Broka v tom, co řekl, že je třeba podpořit eh, dohodu a to napříč politickým spektrem. Děkuji. A nyní paní Sovko. Děkuji. Nikdo mi nenapsal jména, takže máme víc řečníků. Uklidněte se. Já ovšem mohu dát slovo jen těm, kteří jsou již na seznamu a které teď jmenuji. Je tu ještě někdo, kdo zatím nepromluvil? Ne. Takže paní Sovko, děkuji. Pane předsedo, děkuji, pane ministře. Mohu se připojit jenom k tomu, co řekli moji kolegové. Já jsem z regionu, který také prochází bouřlivým vývojem, proto umím ocenit mír a stabilitu, mohu tedy podpořit vaše snahy a doufám, že se vám podaří najít společné řešení, do kterého budou zapojeny všechny národnostní menšiny i opoziční strany. A jak to bylo řečeno, tedy jde především o to, jak se vám podaří eh, komunikovat. Dějiny se měnit, eh, se měnit nedá, ale my tedy vám můžeme pomoci s tou lepší komunikací, vysvětlovat lépe, co mír a stabilita může znamenat pro Balkán, co, to, co může znamenat členství v NATO a v Evropské unii. A mohu vás ujistit, že se na nás můžete spolehnout. My jsme přátelé. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já patřím mezi přátelé Makedonie na půdě tohoto parlamentu. Většinou však tedy se omezujeme pouze na gratulace k tomu, že ve Skopě konečně převážela politická zralost a uváženost. Mám jenom dvě připomínky. Souhlasím s vámi, pane ministře, v tom, že je třeba najít způsob, jak zapojit i opoziční strany, aby i ty našly tedy něco pozitivního na tomto vývoji. A za druhé jsem přesvědčen, že můžeme pomoci dosažení pozitivního vývoje, pokud jednohlasně podpoříme toto řešení, budeme to jasně opakovat, budeme říkat, že chceme, aby Makedonie, tedy v budoucnu Republika Severní Makedonie, byla členem Evropské unie a že nebudeme váhat se zahájením přístupových jednání. Děkuji pan Kovačev. mnoho, David. Eh, gospodin minister, eh, Nikola. Děkuji. Eh, drahý Nikolo. Za kuráža i smělost, da na na Děkuji mnohokrát. Děkuji také za to, že jste svou silou přispěl k tomu, že po tolika letech sporů a problémů, které se neřešily desetiletí, posouváte Evropu k Evropské unii. Přeji vám tedy hodně úspěchu. Podepsali jsme dohodu, jsme připraveni pomoci makedonským sousedům na cestě do Evropské unie a to co nejrychleji. Bylo zde zmíněno několik velmi citlivých témat. Vy sám jste zdůraznil, že identita a sebeurčení vychází z historického procesu. Odkázal jste ke Carnegie komisi. Kolegové uváděli správná fakta na druhou stranu, ale všichni mají právo na sebe určení. Pokud si někdo z Makedonie říká Makedonec, tak na to má právo. Nikdo nemá právo měnit identitu mrtvého. Cítili se být tím, čím se cítili a nikdo, ani tyto, neměl právo měnit identitu mrtvých. V každém případě vám tedy přeji hodně úspěchu na cestě do Evropy a přeji vám hodně štěstí osobně. Thank you and finally Děkuji a na závěr Tony McKellen. Děkuji vám, pane ministře. My opravdu všichni sdílíme společné zájmy a společnou budoucnost. My potřebujeme, aby eh, Makedonie se stala součástí EU a také naopak je tomu tak. Eh, je tady ještě hodně práce, ale myslím si, že hodně můžeme ještě dosáhnout v průběhu oficiálních přístupových jednání. Je tady jedna otázka. Nás stále více znepokojuje rostoucí ruský zájem o západní Balkán. Především také postoj Ruska eh, k vstupu do NATO a také do EU. To se týká například Černé hory a my si dovedeme představit a také víme, že Rusko podpojuje extremistické skupiny v této oblasti a to nejenom v Makedonii, ale také v Řecku. E, znepokuje vás to? Pocitovali jste takovéto vstupy a zájmy? Volební komise byla nedávno jmenována Myslíte si, že můžete ještě ověřit řádným způsobem volební seznamy před referendem? Děkuji. Doufám, že se nyní již všichni vyjádřili a nyní dostává slovo pan ministr asi na 10 minut. Děkuji, Davide. Já se opravdu pokusím zodpovědět na otázky během deseti minut. Některé vaše připomínky byly velice pozitivní, děkuji vám za ně. A vy jste se také vyjádřili k určitým znepokojivým událostem. Abych byl upřímný, tak tady musím říci, že z tohoto politického tábora přicházejí různé hlasy. Některé také hovoří o e, vlastní odpovědnosti opozice za výsledek referenda za e, budoucnost. Některé hlasy z opozičního tábora jsou také pro dohodu. Není, jsou početné, ale zaslechli jsme je také v médiích a proto si myslím, že máme určitý důvod být optimističtí, i když když lídr hovoří o referendu, tak hovoří o takzvané dohodě a také o národní kapitulaci v souvislosti doho- s dohodou. Takže jak vy víte, tak já jsem nezařazený a já tedy mohu říci, že já jsem politikem zcela náhodně a také já nejsem expertní ministr, já jsem také dělal kampaň a také jsem dával lidem sliby. A právě proto v této době musí myslet samozřejmě na zemi. Pro mě a také pro našeho premiéra je pro nás velice důležité, aby se naše strana ubírala správným směrem. To je mimořádně důležité, protože vládní strany se ubírají různým směrem, ale je důležité, abychom v této souvislosti táhli za jeden provaz. A otázka týkající se referenda, tak tady máme tři hlavní eh, zájmy. Jeden je vytvořit most směrem k NATO, za druhé chceme otevřít přístupová jednání s EU a také za třetí chceme e, Eh, otevřít přístupová jednání s NATEM. A také i Řecko na tom bude lépe, jestliže toto bude dobře fungovat. Já eh, v naší zemi jsem pro některé zrádcem, pro některé e, přítelem a toto platí i pro mého přítele v Řecku. by Nik Kos mohl dohodu napsat sám, pak by v očích některých řeků byla tato dohoda lepší a stejným způsobem to platí i pro mne. Ale my jsme tuto dohodu napsali společně a jedná se o kompromis. Kdybychom mysleli pouze na přijetí eh, v Atenách eh, ve Skopii, tak bychom tuto dohodu nepodepsali, ale za pět či deset let budou výhody této dohody jasné a my se budeme pouze divit, proč tato dohoda nebyla podepsána již před 20 lety. Eh, může musíte vyřešit jako politik složitou situaci a také se stát přirozenými spojenci. A to je to, o co nám jde. Dnes v Evropě eh, především v regionu, o kterém řekl Winston Churchill, že tady se odehrálo hodně historie, kterou země nemohou strávit. A my víme, že situace je složitá a je důležité, že jsme se potkali a my také touto cestou můžeme zlepšit vztahy s Bulharskem a také zvýšit vzájemný obchod. Ale vy, jak byste se cítili, kdyby váš soused, vaše sousední země řekla, že e, z, z vaše země je pouze umělým konstruktem? A to se ale vtýká všech států v Evropě, protože ty byly vytvořeny v 18. a 19. století. A Tady u nás jde o to, abychom nebyli proti našim sousedům, ale začlenili je do společného procesu. Tento proces také prodělalo Německo a, čekal, a trvalo celá desetiletí. Nemůžeme očekávat po výsledky přes noc, ale my jsme udělali obrovský krok a já se domnívám, že pozitivní výsledky se dostaví. My musíme přemýšlet především o současnosti a budoucnosti. A já jsem právník, takže nesmýšlím tolik o historii. Zdali dohoda bude úspěšná, zdali bude ústava změněná, pak eh, referendum není právním eh, požadavkem eh, pro dohodu. Důvodem pro referendum je politická debata neboť eh, debata v, z minulosti v minulosti ukázala, že referendum je nutné a také na implementaci dohody potřebujeme dvě třetiny v parlamentu pro ústavní proces. Jestliže získáme občany a budou sdílet náš názor, pak bude velice těžké, aby někdo v parlamentu řekl ne. My opravdu dvoutřetinovou většinu získáme. A potom, pokud se týče zahraničních vlivů, tak tady si myslím, že by nebylo moudré, abych o tom hovořil, abych hovořil o ruských přátelích. my musíme zabezpečit, abychom tuto otázku vyřešili sami bez e, cizího vlivu. Ale jednoho dne všichni zjistíme, že důležitá je také bezpečnost našeho regionu a to pro celou Evropu i pro Rusko. A z dlouhodobého hlediska já tady nevidím jiné východisko, jinou cestu vpřed. Jak my, se postaráme také, aby přístupový proces byl věrohodný a my také počítáme s našimi přáteli, kteří eh, říkají, že tento proces je velice důležitý a také musíme tento proces v rámci Evropy určitým způsobem pochválit, protože to uslyší naši občané doma. Klíčové je, abychom splnili sliby ze Soluně z roku 2003. Je, existuje evropská budoucnost pro Balkán a také celkový proces je daleko složitější e, než pro země, které vstoupily do EU v 2004 a také v 2007. A nyní je tento proces opravdu velkou výzvou, ale jiná cesta není. My e, čekáme e, jako kandidátská země na zahájení přístupových jednání od roku 2005. Komise zpracovala pozitivní zprávy, první je z roku 2009 takže my jsme dlouho stáli v čekárně a ztratili jsme náš morální kompas. My jsme měli vlastně svázané ruce a těžko jsme mohli něco dělat, protože se nám ztrácela před um, očima evropská perspektiva. My najdeme společný jazyk s opozicí, ale musí tedy existovat evropská perspektiva. A my Myslím si, že investice do evropského demokratického Balkánu bude daleko menší, než když bychom tuto oblast e, ignorovali. Jinak by investice byly daleko vyšší. Žádná jiná cesta neexistuje. Takže vám děkuji srdečně. E, já doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky a příště, až budu mezi vámi, tak doufám, že přinesu ještě další dobré zprávy. Děkuji vám. Vážený pane ministře, ano, my bychom vám chtěli poděkovat o zprávách o e, vývoji ve vaší zemi. Přejeme vaší vládě hodně úspěchů a já osobně bych chtěl říci také jako člen EPP, že vám přeji opravdu pozitivní výsledek referenda ke konci měsíce. Děkuji. So, dear colleagues, we're running... Vážení kolegové, máme 12-minutové spoždění, ale myslím si, že rozprava panem ministrem stála za to. A nyní budeme pokračovat bodem číslo 5. Je to zpráva o zprávě Komise o bývalé Jugoslávské republice Makedonie za rok 2018 a já nyní dávám slovo zpravodaji Ivo Vajglovi. Prosím, můžete se fotografovat venku? Také poprosím ty, kteří nejsou členy tohoto výboru a kteří se baví, tak aby se bavili také venku. Uh, the gentleman with the red tie. Ten pán s červenou kravatou. Také by bylo skvělé, kdybyste se přestal případně bavit. Ivo Weigl, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl především poděkovat vám, pane předsedo, za to, že jste pozval pana ministra Máme za sebou výborný úvod do této diskuse o zprávě. Asi bude těžké cokoliv doplnit k těm argumentům, které zde již padly. Chápu, že asi nejdůležitější věc, na které jsme se výborně sjednotili v tomto výboru, je, že Evropská perspektiva pro Makedonii je důležitá a je důležitá pro nás všechny. Je to určitě v zájmu bezpečnosti a budoucí perspektivy Evropy. Já jsem si jako zpravodaj připravil krátký projev, který pronesu tedy z procesních důvodů. Byť sám obsahově Nemám co dodat k tomu, co už zaznělo během poslední hodiny. Takže Makedonie je v čekárně do Evropské unie zbytečně mnoho let. Nyní diskutujeme o návrhu usnesení. A to za okolnosti, které jsou pro kandidátskou zemi dosti zvláštní. A z historického pohledu velmi důležité. chci upozornit na důležitost referenda které proběhne v září. Vyslechl jsem si s velkou radostí kolegy z EPP, kteří vyjadřovali jiný postoj než eh, postoj hlavní opoziční strany v Makedonii. Takže doufám, že makedonská opozice se bude držet postoje své sesterské strany, respektive její většiny. Rád bych se připojil k pochvale vyjednavačů jak na řecké, tak na makedonské straně. Byli schopni překonat historická nedorozumění a nabídnout oběma zemím i nám skutečnou budoucnost pro tento region a pro všechny země, kterých se to týká. Platí to i pro bulharskou a makedonskou diplomaci a jejich vlády. Všichni vyjednavači vytvořili skutečně nové paradigma budoucích vztahů mezi zeměmi na západním Balkáně a v širším kontextu obecně i v jeho východní Evropě. A pomohli tak vytvořit novou filozofii dvoustranných vztahů. Po úspěšném referendu, ve které doufám, se Makedonie bude muset pustit do úkolů a naplnit ambiciozní reformní plány, a to jak v oblasti hospodářství, tak v justici, tak na scéně hromadných sdělovacích prostředků, v boji proti korupci, organizované trestné činnosti, v oblasti ochrany menšin a v jiných oblastech. Je potřeba zmínit roli zvláštního ombudsmana a zvláštního státního zástupce. Jak již bylo zmíněno, Evropský parlament v posledních letech soustavně podporoval evropskou a euroatlantickou perspektivu Makedonie. Je to v našem společném zájmu a očekávám tvůrčí spolupráci se všemi kolegy a kolegyněmi, kteří budou chtít předložit pozněvací návrhy k této zprávě. Budu se tedy těšit na možnost eh, spolupracovat tvůrčím způsobem se stínovými zpravodají z ostatních politických stran. Děkuji. Děkuji Ivu Vajglovi za krátkou prezentaci zprávy. Nyní máme čas na první zvážení této zprávy. Kdo chtěl vystoupit? Aha, nikdo nechtěl vystoupit. Už jsme diskutovali o Makedonii dlouze. Možná pan Petrle, jakožto předseda delegace EP Firom, snad už se bude jmenovat za chvíli jinak. Děkuji mnohokrát. Nemám toho moc, co bych chtěl dodat k tomu, co již jsem zmínil během předchozí diskuse. Situace se jistě změnila a to k lepšímu, nicméně proces ještě nedoběhl do svého konce. Okolnosti organizace referenda snad budou klidné. Jsem rád, že můžeme pracovat v takto klidné atmosféře. Pozoruji konec konců velkou jednotu mezi jednotlivými politickými stranami. Doufám tedy, že tato kandidátská země bude konečně schopna přejít z čekárny do hlavní místnosti, protože v té čekárně, myslím, již byla dosti frustrovaná. Společný parlamentní výbor proběhne, doufám, ve skupě v příjemné atmosféře. Děkuji, děkuji Ivo Vajglovi a kdo chce nyní vystoupit? Prosím, Tony Keller. Děkuji, jako stínový zpravodaj této zprávy bych se rád vyjádřil a poděkoval panu Weiglovi za velmi dobrý text, jako vždy. Naše práce byla zjednodušena součinností partnerů makedonských a můžeme pouze dojít k tomu závěru, že plně podporujeme závěry Evropské komise, které znějí v tom smyslu, že příští rok by mohly začít hovory o vstup, vyjednávání o vstupu do Evropské unie. Čeká nás ale ještě spousta práce. Zpráva Evropské komise poukazuje na to, že v hlavních oblastech, včetně boje proti korupci, došlo k určitému pokroku, ale stále ještě zbývá hodně k dopracování. Snad ale přispějeme k situaci, že nedojde k posunu zpět. Před referendem máme jeden problém, který nám činí určité znepokojení, a to politická, politické přístupy některých stran proti tomuto referendu. Myslím, že můžeme plně podpořit Helmana Broka a jeho apel na sesterskou stranu aby zaujala stanovisko, které bude v zájmu celé jejich země. Pozněvací návrhy předloženy budou, ale obecně si myslím, že v letošním roce naše práce bude jednodušší a produktivnější. Děkuji. Děkuji. Kolega Picola, prosím. Děkuji mnohokrát. Jako stínový zpravodaj bych chtěl poděkovat panu Weiglovi i za svou celou skupinu za tuto výbornou zprávu, která poukazuje na hlavní události, které uběhly v klíčovém loňském roce. Dochází ke zlepšení politické nálady v zemi a k postoji mezinárodního společenství v Makedonii. A to všechno vedlo k velkému pokroku na který už jsme velmi dlouho čekali, u této země, která příliš dlouho čekala na zahájení vyjednávání o vstupu do Evropské unie. Makedonie je skvělým případem, příkladem pokroku, a to nejenom mezi těmi zeměmi, které chtějí vstoupit do Evropské unie, ale obecně. Makedonie je výjimečným příkladem úspěchy, úspěchů zahraniční politiky Evropské unie. Rádi bychom také přivítali to, že Nová vláda normalizovala a zlepšila vztahy se svými sousedy. Nicméně probíhají také důležité interní reformě. reformy. Na základě politického klimatu v této zemi bylo možné zlepšit vztahy mezi etnickými skupinami a dochází k lepší komunikaci s občany i s občanskou společností. Pochopitelně nás čeká ještě hodně práce, například reforma justice, bezpečnostních služeb, zlepšení eh, sdělovacích prostředků, sčítání lidu, šedá ekonomika. Rezervy tady určitě jsou, ale jsou daleko menší a méně významné než referendum a kampaň, která před ním proběhne. Dohoda s Řeckem bude důležitá nejenom pro budoucnost této země, ale celého regionu. Ať už dopadne referendum jakkoliv, stávající vláda ukázala, že je z toho řešit i ty nejtěžší problémy. Rádi bychom podpořili Makedonsko a budeme doufat, že budeme schopni přivítat příští zprávě i zahájení vyjednávání o vstupu. Děkuji. ECR se nehlásí, ale také ne, zelení, zelení pan Mezerič, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za předchozí připomínky. Když jsem převzal roli stínového zpravodaje, tak jsem netušil, že se někdy ve své politické kariéře dostanu do fáze, kdy v poslední větě této zprávy nebude jenom vágní vyjádření o tom, že doufáme, že v budoucnosti se bude vyjednávat. Je to výborný text, pane zpravodaji, jen málo se dá zlepšit. Předložíme jisté pozněvací návrhy, které se budou týkat spíše technických podrobností. Chápeme, že čekají tuto zemi ještě justiční reformy a další opatření proti korupci. Nicméně v každém případě chci ještě zdůraznit, že u tohoto referenda vlastně půjde o zkoušku svobody sdělovacích prostředků a jejich plurality. Není úplně jednoduché zvládat konstruktivním a právním způsobem média v kampani, která možná bude trochu bouřlivá a proto chci požádat zpravodaje a jeho politickou skupinu, aby vyslali na toto referendum delegaci. Datum známe, měli jsme se na to připojit, eh, připravit a myslím si, že opravdu bychom měli podpořit to referendum tím, že tam jako pozorovatele vyšleme delegaci EPP. Děkuji. Děkuji. Zrovna jsem se ptal sekretariat, jestli se rozhodlo už o tom, že Evropský parlament tam pošle svou delegaci. Můžete to prosím ověřit? Paní Sakorov, prosím. Děkuji mnohokrát. Chci také poděkovat panu Weiglovi za velmi kvalitní text, který pro nás připravil. Nicméně s vaším dovolením eh, bych přece jenom měla pár připomínek. Táží se, jak jsme se dopracovali k dohodě s Firomem. Ano, během posledních let byla situace svízelná, nicméně Přesto bylo učiněno jisté úsilí tyto problémy řešit. Předchozí vláda eh, vytvořila situaci, na základě které bylo velice těžké, aby tato země hladkým způsobem vstoupila do Evropské unie. politická krize, kterou jsme zaznamenávali během posledních let, situaci se vstupem do Evropské unie zhoršila a museli se do toho a zapojili se do toho i třetí země. V Evropském parlamentu jsem čtyři roky a za tu dobu jsem pozorovala zhoršení situace. Vy jste v textu nepoužívala slovo Makedonie. A zajímalo by mě, jak to s tím slovem vidíte. Mám za to, že jste nezohlednili všechny změny, které ještě musí proběhnout. Pokud mají vstoupit do Evropské unie, tak musí proběhnout opravdu řada změn. A nesouhlasím s těmi, kteří se domnívají, že rychlý vstup do Evropské unie podpoří demokratizaci této země a potřebné reformy. Nemůžeme takovéto reformy diktovat. A pokud nedojde k pokroku, tak nebudeme moci podporovat vstup této země do EU. Děkuji. Ještě dva řečníci. Nejprve pan Papadakis. Děkuji, budu hovořit řecky. Nedávná dohoda mezi řeckou vládou a vládou firm nemusí být nezbytně výhodná pro ostatní země tohoto regionu. A nyní tedy, když se řeší potenciální přistoupení k Evrop- do Evropské unie a k NATO, a vzniká dojem, že je to vlastně klíčový aspekt dalšího pokroku pro balkánské země. tak si myslím, že především jde o bezpečnost obyvatelů regionu a také národnostních menšin v tomto regionu. Na západním Balkáně může Evropská unie sehrát úlohu My se však bojíme, že tedy celý ten spor kolem názvu může vést eh, k určitému návratu do minulosti, mohou začít být pochybňovány i hranice v regionu, například mezi Srbskem a Kosovem a podobně. Myslíme si tedy, že tedy toto prosazování nového zájmu rozhodně není mírové řešení. A má to dopad na, nejenom na ty dvě země, o které konkrétně jde, ale na celý okolní region. A bude to představovat eh, vlastně takovou překážku lepší integrace do NATO a dalších struktur. A konečně tady pan Preda mm, na místo pana Kukana. Já ho tady nezastupuji. Nicméně tedy posílám eh, vzkaz, ve kterém říká, že eh, Makedonie dosáhla přesvědčivého úspěchu, vítá eh, snahy nové vlády eh, v tomto ohledu a vítá také závěry Evropského summitu, které hovořili o předběžném zahájení přístupových jednání v roce 2019. Dále apeluje na tuto zemi, na Makedonii, aby dosáhla většího pokroku v oblasti integrace a lépe se připravila na přístupová jednání, která začnou v červnu 2019. Apeluje také na zlepšení sousedských vztahů. Vztahy, podpora Bulharska a Řecka byla v tomto ohledu zásadní a pan Kukan říká, že doufá, že Makedonie podpoří dohodu s Řeckem v nadcházejícím referendu. Říká také, že bude zásadní pro budoucí orientaci této země, jak toto referendum dopadne. Uvědomuje si také, že politické klima v zemi se změnilo. že tato země musí nalézt větší míru stability, vlády zákona a pořádku a demokracie. Je důležité, aby ty zásadní změny probíhaly inkluzivně a v duchu otevřené politické debaty. A především je důležité prosazovat vládu zákona pořádku, dodržování lidských práv a za tímto účelem co nejrychleji provést reformy soudnictví a také a do praxe převést závěry rámcové dohody. Kukan, pan Kukan také zdůrazňuje to, že parlament by měl opět fungovat jako takový garantor demokratického procesu a zdůrazňuje, že Evropský parlament je připraven v tomto ohledu makedonskému parlamentu být na pomocen. A tedy, že tato spolupráce bude zahájena na společném zasedání obou parlamentních výborů. A konečně také vítá jakýkoliv pokrok, který o umožní postoupit dál na cestě k evropské integraci. Děkuji, Christiane. Ještě nějaký kolega eh, se chce vzít slovo? Zdá se, že ne. V tom případě dám slovo našemu hostovi, který eh, sdělí svůj pohled na situaci na západním Balkáně. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, nejprve chci poděkovat panu Vajklovi za návrh usnesení a za veškerou práci, kterou odvedl v průběhu let. při prosazování tedy provádění prštinské dohody v praxi i a během následných kroků. Tento návrh stanoviska v podstatě tedy korektně obsahuje stejné závěry jako zpráva komise o situaci v zemi, například pokud jde o dosažení politi- politické stability, zlepšení vztahu se sousedními zeměmi, dohody s Řeckem, to je tedy historická dohoda, která je příkladem pro celý region a celou Evropu. Komise bude i nadále pozorně sledovat vývoj a ze všech sil jej podpoří. Nadcházející referendum je mimořádnou příležitostí rozhodnout o další budoucnosti země. Ehm, je jasné, že tou budoucností by mělo být členství v Evropské unii a aby to bylo možné, je třeba podpořit eh, politický vývoj v této zemi. Na druhé straně tedy Makedonie také se musí chovat jako zodpovědný stát, eh, který je schopen severoatlantické integrace. My eh, jsme také ocenili to, že eh, většinu bodů naší dohody se podařilo eh, prosadit v praxi, dosáhlo se úspěchu, proto doporučujeme zahájení přístupových jednání s touto zemí a v červnu tedy to bylo i oficiálně potvrzeno na zasedání Evropské rady. Přístupová jednání by měla začít v červnu 2019. Je třeba nadále pracovat na reformním procesu, v příštích měsících se těšíme na dosažení dalšího pokroku, zvláště v oblastech jako je soudnictví, spravodajské služby a reforma veřejné zprávy. A konečně dovolte mi zdůraznit, že komise je připravena podpořit reformní snahy v této zemi a v rámci přípravy na přístupová jednání komisař Hahn oficiálně zahájil proces screeningu ve, oficiálně ve Skopě kdy tedy eh, také řekl, že velký důraz bude kladen právě na reformu soudnictví a legislativního základu. Komisař Hahn navštíví Skopje i během podzimu, což je další důkaz o tom, jak eh, komisi záleží na procesu evropské integrace. Děkuji vám a nyní bych chtěl dát ještě jednou slovo závěrem zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl ještě dodat, že v minulých letech, když se řešila politická krize v Makedonii, tak jsme skvěle spolupracovali mezi Evropským parlamentem a komisí. Musím eh, zdůraznit, že na řešení složitých problémů komise pracovala velice kreativně a také se na celém tomto procesu také osobně podíl komisař Hahn. Já jsem si zapsal příspěvky kolegů, také jejich pochybnosti a já budu dále pracovat na této zprávě společně se stínovými zpravodaji. Děkuji. Ano, děkuji. Ivo Vajglovi. Děkuji vám, kolegové, za vaše příspěvky. A nyní můžeme ukončit první projednání návrhu zprávy. Lhut ta pro pozňovací návrh je 6. září 11 hodin a 27. září budeme opětovně tuto zprávu FAFETu projednávat. A nyní jsme u bodu číslo 6, je to zpráva o zprávě komise o Bosně a Hercegovině z roku 2018. Nyní bych chtěl dát slovo zpravodaji panu Bredovi. Děkuji. Jsem rád, že mohu předložit čtvrtou zprávu týkající se Bosny a Hercegoviny o to více, že toto odpoledne pojedu s kolegy do Sarajeva na misi EPP, které předsedá náš místo předseda Kovačev. Kromě toho jsem měl také možnost tuto první verzi zprávy předložit kolegům, zástupcům politických stran v parlamentu, občanské společnosti a vysokým politickým představitelům Bosny a Hercegoviny čili den po naší diskusi budeme mít možnost přímo říci svým kolegům, co je obsahem této zprávy. Tato zpráva návštěva bude možnost k tomu, abychom sdělili několik věcí. Za prvé, že nám leží na srdci evropská budoucnost Bosny a Hercegoviny, že chceme tuto zemi i dále podporovat předložení odpovědi na dotazník Evropské komise během návštěvy prezident, předsedy Junckera v eh, únoru byla určitě dobrým krokem ku předu a je potřeba ji přivítat. Zároveň ale úřady potřebovaly 15 měsíců na tady tyto odpovědi a doufám, že do konce, břez, do konce září budou schopni, tak jako chtěla Evropská komise, předložit odpovědi na zbývající otázky. Kromě toho se také zpomalují reformy. Během volební kampaně která velmi brzy byla spuštěna, a to i na standardy Bosné a Hercegoviny, která vždy spouštěla předvolební proces ještě hluboko před eh, datem voleb. Nedohodli se na změně volebního systému a proto, ale i přesto by tedy volby v říjnu měly probíhat dobře a musím si trvat na tom, že to je prostě ta nejmenší věc, kterou očekáváme od kandidátské země, aby tam probíhaly řádně volby a aby následně byly provedeny v praxi výsledky těchto voleb. To je určitě první požadavek na všechny země, které chtějí vstoupit do Evropské unie. Za třetí, po volbách orgány budou muset být vytvořeny velice rychle a všichni političtí aktéři se budou muset eh, spojit v naplňování cíle evropské integrace a provádění reform. To za prvé, socioekonomických reform, ale nejenom protože tato země bude potřebovat opravdu provést řadu změn. V tomto návrhu zprávy máme řadu věcí, které ještě musí udělat, například boj proti korupci nebo posílení právního státu, nezávislost justice a reforma státní zprávy. V tomto roce bych si především trval na, ochranu, na ochraně lidských práv a chci tady zmínit především potřebu posilovat boj proti diskriminaci. Je potřeba, aby se přestali diskriminovat občané. Konec konců Štrasburský soud se vyjádřil v tomto smyslu, bylo předloženo několik žalob, ale také je potřeba bojovat proti všem možným formám diskriminace. Potom jsem také hovořil o svobodě sdělovacích prostředků. Došlo k brutálním útokům na Vladimíra Kovačeviče, což byl novinář, a podle asociace novinářů Bosny a Hercegoviny 61 novinářů bylo v roce 2017 podrobeno útoku a 41 během prvních, prvních měsíců roku 2018 a z toho jde strach. Takže je potřeba, aby to přestalo a aby politici a příslušné orgány přispěli k vytvoření prostředí, ve kterém mohou pracovat novináři svobodně. To jsou tedy tři hlavní body, které jsou ve zprávě a které jsem chtěl zmínit i kolegům a pochopitelně si rád vyslechnu i ostatní kolegy, které pracují na této problematice a doufám, že nás čeká velmi dobrá spolupráce, tak jako v předchozích letech při přípravě této zprávy. Děkuji. Merci. Děkuji vám, Kristiane, za vaši prezentaci. A nejdříve dostane slovo předseda delegace, pan Picula. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poblahopřát panu Predovi k skvělé práci zprávě, která zhrnuje vývoj situace v Bosně Hercegovině za poslední léta. Já také vysoce vítám skutečnost, že se intenzivně zabýváme tím, že naše společná parlamentní delegace tři roky prakticky nefunguje. My jsme měli problémy například s dotazníky, které se zabývaly například také spotřebními daněmi a také e, rozvojem venkova. A zde musíme konstatovat, že že v Bosně Hercegovině dochází ke stagnaci a nyní se situace stále zhoršuje. My vidíme, že také prezident eh, Her Erdogan vede kampaň v Bosně Hercegovině a popírá genocidu v, Srebrenici. A dochází také k dalším negativním událostem. My také hovoříme o zastupování ústavních činitelů, kteří jsou zastupováni eh, eh, lidmi z jiných etnik a etnické problémy jsou v Bosně, Hercegovině opravdu velké a Daytonská dohoda nefungujeme. Jestliže bychom ji chtěli ji aktualizovali, potom bychom měli funkční právní stát, který by garantoval také právné zastupování jak individuálních občanů a také společenství. Já blahopřeji zpravodaji a těším se na další spolupráci. Děkuji vám a nyní budou hovořit řečníci z řečnického seznamu a nyní je na seznamu pan Žujica Sovko. No. Za SD. Tady žádné jméno nemám. EKR, pan Belda. Vy jste si žádal o slovo, tak proto vás tady jmenuji. My e, nechceme se opět nechat kritizovat, že jsme nezapsali všechna jména. Takže Belder za EKR, pan Rados, pan Šolte za Zelené, ten tady není, takže hovořit nebude, GUE, pan Kohlíček tady není, FDD také není zastoupená a nezařazení. Takže Je to v pořádku, tento seznam řečníků? Zdá se, že ano. Takže pan Paparakis jako první. To Děkuji. Ten návrh je vyvážený. hovoří o důležitých otázkách vztahu Evropské unie s Bosnou a Hercegovinou. Mám ale za to, že u některých bodů by bylo dobré tyto argumenty ještě více rozepsat. Z toho důvodu jsme předložili několik pozněvacích návrhů. Za prvé je potřeba zdůraznit, že evropská perspektiva této země změní situaci a pozitivně ovlivní politický život této země a nabídne všem občanům lepší budoucnost. Všem občanům, ať už jsou jakéhokoliv vyznání či národnostního původu. Proto je ale potřeba, aby reformy probíhaly důrazněji, a to na základě akčního plánu, se kterým souhlasili orgány Bosny a Hercegoviny a byl vypracován v úzké spolupráci s Evropskou unii. Jak říkal zpravodaj, já jsem spokojen s odpověďmi, které země předložila na dotazník Evropské komise, ale potřeba by také rychle odpověděli na následné otázky. Je potřeba také přijmout strategický plán pro sladění jejich zákonů s evropskou legislativou bude to dlouhodobý proces, který je potřeba řádně koordinovat. Nyní k občanské společnosti. Evropská unie se musí postarat o to, aby občanská společnost byla zapojena do předstupního procesu a aby byla zajištěna svoboda slova pro ně. Je potřeba, aby také byly přijaty řádné zákony upravující mediální scénu. Musí změnit opravdu mnoho věcí musí být schopni lépe řešit migraci a především zvládat migraci u zranitelných skupin. Je potřeba posílit celý systém a je potřeba také bojovat s problematikou eh, Romů. Je potřeba, aby se soustředili na sociální aspekty svých reform. Všechny reformy musí být v zájmu občanů a musí se lépe spolupracovat se sousedními zeměmi. Takže, jak říkal správně pan zpravodaj, eh, stále je tady řada problémů, které je potřeba řešit, ale musí to být v souladu s eh, uzavřenými dohodami. Takže děkuji, to je za naši skupinu všechno a budu se těšit na výbornou spolupráci. Děkuji. Nyní pan Belder za EKR. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu Predovi za velmi jasnou zprávu, která se týká Bosny a Hercegoviny. Pro mě jako bývalého novináře je svoboda sdělovacích prostředků opravdu srdeční téma a velmi lituji toho brutálního útoku na Vladimíra Kovačeviče, novináře z Bosny a Hercegoviny. Novináři demonstrovali v Sarajevu v neděli za svobodu tisku. Ta demonstrace byla opravdu masová. A chci, aby orgány eh, opravdu posílili své úsilí o zajištění svobody tisku. Ve zprávě jste nehovořil o vnějších aktérech, kteří ovlivňují situaci v Bosně a Hercegovině, byť tedy je to téma, které je zjevné. Myslím tady především na Rusko a na Srbskou republiku. Ale konec konců také Turecko a státy Perského zálivu. Vidíme tedy, že ovlivňují jak situaci v samotné zemi, tak i její vstup do Evropské unie. A táží se, jak se tedy díváte na tyto vnější aktéry a kladu otázku, jestli by bylo možné to třeba pojednat ve vaší zprávě. Včera jsem o tom četl zajímavou zprávu. Ve vaší zprávě to tam není a říkám si proč. Jak se stavíte k těmto vnějším vlivům? A protože na západním Balkáně opravdu vidíme takovýto vnější vliv, tak si myslím, že je potřeba se tím zabývat. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Radoš za Alde. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I my děkujeme panu Predovi za velmi komplexní zprávu a za intenzivní práci pana zpravodaje. Nedosažení dohody o volebním zákoně v eh, parlamentu, a to nejenom ve federaci, ale v eh, Srbské republice. Chorvati a Srbové volení do parlamentu a daleko horší je to ještě i v Srbské republice, s volbami do jejich parlamentu. V podstatě zástupci většinové společnosti eh, volí menšinové zástupce, kteří následně obsluhují zájmy té většiny a nikoli menšiny, ze které pocházejí. Jejich sněmovna vychází z Daytonské mírové dohody a má chránit rovnoprávnost mezi jednotlivými národy. Nicméně zástupci těch menšinových národů nejsou schopni chránit eh, zájmy těch národů, ze kterých pocházejí a následně to snižuje jejich důvěryhodnost. To je to velký problém, který zpomaluje pokrok i v dalších oblastech, třeba státní zpráva práva menšin, boj proti diskriminaci a podobně. Je to skutečně závažné téma. A proto si myslím, že je potřeba, aby v prá- ve zprávě to bylo zmíněno důrazněji a předložíme v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Děkuji. Také děkuji. Za další skupiny se nikdo nehlásí, tak prosím, můžeme dát slovo dále. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěla poděkovat Kristianovi Predovi za tuto zprávu, která je objektivní a komplexní. Nicméně stále platí, že volby, které nás čekají v říjnu v Bosně a Hercegovině, situaci komplikují a myslím, že budou bránit budoucímu pokroku. Tedy spíše kampaň před nimi než ty volby. Pan Preda zmínil všechny oblasti, ve kterých jsme nedosáhli žádného pokroku. Delegace, kterou vedl pan Picula a já jsem byla jeho místo předsedkyni, neschválila jednací řád a to opravdu ukazuje na to, jak vypadá situace v Bosně a Hercegovině. Nedospěli jsme k žádné dohodě a je to politování hodné. Co se týče vnějších vlivů, tak pochopitelně o všech aktérech víme, k tomu vnějšímu vlivu dochází, ale do značné míry to bude záviset na tom, jak se budou chovat vnitrostátní aktéři. Vzhledem k nadcházejícím volbám se nedá očekávat, že jejich postup bude odpovědný. Ústavní soud rozhodl v kauze Ljubič, nicméně nemělo to žádné dopady. Následně byla rozpuš... byl rozpuštěn parlament, takže tam také k žádnému rozhodnutí nedojde. A otázka tedy je, jak dojde k provedení výsledku vole v praxi. Já si myslím, že to bude velký problém a velká překážka. Bosna a Hercegovina učinila kroky špatným směrem. Souhlasím s těmi, kteří říkali, že v některých oblastech by se možná měla znovu definovat Daytonská smlouva. Stále si trváme na tom, co jsme říkali během předchozích let, že chceme, aby Bosna a Hercegovina byla federální stát a princip subsidiarity musí být hlavní zásadou pro fungování tohoto státu. Poletím dnes do Sarajeva v rámci této delegace za EPP a doufám, že se setkám s většinou aktérů v Bosně a Hercegovině a doufám, že od nich dostanu určité odpovědi, na základě kterých eh, budeme schopni předložit pozněvací návrhy, které by ještě zlepšily zprávu pana Predy. Děkuji. Děkuji, Dubravko. A nakonec Želenozovku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit anglicky. Um, I want to congratulate my colleague. Děkuji panu kolegovu Predovi za tuto výbornou zprávu. Kolegyně a kolegové, za posledních 23 let nedošlo k dostatečným reformám. Evropský parlament to změnil ve svých usneseních už roku 2014. Ostatní také. Mezinárodní skupina pro řešení krize ve zprávě z roku 2014 a parlamentní zhromaždění Rady Evropy vydalo skvělou podrobnou zprávu v roce 2017 a usnesení v lednu a také to zmiňují. Návrh usnesení, který zde máme, pokračuje v této perspektivě a proto bychom jej měli plně podpořit tak jako v loňském roce. Evropská komise převzala některá z našich doporučení, ale měla by jich převzat více. Nemůžeme jenom mlčet tváří v tvář neefektivní politice, kterou vytvořili ostatní v minulosti, protože to nepomůže ani Bosně a Hercegovině, ani Evropské unii. Evrops- Bosna a Hercegovina potřebuje evropskou pomoc eh, v oblasti federalizace práva jednotlivých společností a legitimní zastoupení, což se zmiňuje v usnesení. Evropská komise by neměla se stavět eh, na stranu některých aktérů, jako tak činili e, zástupci mezinárodního společenství. Je prostě potřeba přistupovat ke všem stejně a vyřešit si to musí tři společenství, ne Evropská unie. Zástupci těchto společenství si musí najít rozhodnutí sami, chceli Bosna a Hercegovina přežít a možná jednoho dne i na tom být dobře. Děkuji. Hvala. A... Děkuji. A teď se dostáváme panu Haklajtnovi, prosím. Virginia. Thank you again. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Děkuji jménem komise za tento návrh zprávy pana Predy. Text považujeme za vyvážený a také v souladu s, s vlastními zjištěními komise, tak jak byly zveřejněny ve zprávě za rok 2018. Šlo o předběžnou zprávu k Bosně Hercegovině e, se záměrem e, poskytnout aktuální informace o situace v zemi se zaměřením na některá základní témata, znovu na obnovení vlády zákona a pořádku, hospodářský vývoj, e, společenský vývoj a tak dále a to mm, plné vyhodnocení eh, s ohledem na to, do jaké míry Bosna Hercegovina naplňuje přístupová kritéria, bude provedeno v budoucnosti. I na tom tedy ta práce běží. Útok na eh, no, žurnalisty, kterému došlo o víkendu, eh, víte, že i Evropská komise jménem svého zastoupení na místě odsoudila tento útok je důležité, aby Bosna a Hercegovina nadále pokračovala ve svém reformním programu, a to tedy prostřednictvím konkrétních kroků. Tady je třeba tedy e, provést ještě celou řadu důležitých kroků, například formalizovat kontaktní místo pro spolupráci s Europolem nebo e, novelizaci procesního řádu, trestnímu eh, zákoníku a podobně. To je tedy všechno třeba provést před, sedmi před eh, volbami 7. října. Je také třeba eh, finalizovat koordinační mechanismus pro spolupráci s Evropskou unii. My jsme připraveni poskytnout další podporu Bosně a Hercegovině pro zvládání migračních toků. 7,1 milionu euro už bylo věnováno na tuto problematiku. K tomu přičteme pět, eh, více než pět milionů z minul, v minulosti. Pokud jde o, o reformu volebního procesu, jsme rádi, že se podařilo dohodnout existenci dolní sněmovny, která bude na federálním základě a tak to nejlépe zastoupí všechny zájmy obyvatelstva Vysoká zástupkyně Mogarine to také konkrétně pochválila ve svém vyjádření. Je důležité, aby země měla rámec, který umožní nacházet eh, dlouhodobá řešení, postupovat eh, formou politického boje jedny volby po druhých eh, nemá smysl. Konečně my dále budeme úzce spolupracovat s touto zemí Pomůžeme také s restrukturalizací národních finančních institucí, což je také součástí procesu rozsáhlých reform. Děkuji. Děkuji, pane, pan Hakleitner. A ještě jednou dávám slovo panu Predovi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem kolegům a kolegyním za přítomnost, konec konců ještě pořád jsou víceméně prázdniny. A v každém případě děkuji za vaše připomínky a návrhy. Pokusím se na pár z věcí, které jste zmínili, odpovědět. Nejprve kolega Pitula zmínil nedávné rozhodnutí parlamentu a vlády Baňaluky zrušit zprávu týkající se genocidy ve Srebrenici, to je určitě nepřijatelné. Není to jenom záležitost předvolební kampaně, jedná se opravdu o úřední krok, takže opravdu je prostě to těžké. Před 14 lety, myslím, že už byla přijata tady tato zpráva a bylo přijato to, že došlo k této genocidě a opravdu prostě učinit krok zpátky, to si myslím, že vede k obavám, jemně řečeno. Teď k tomu, co říkal kolega Papadakis. Týkalo se to provádění AKY a další věcí. To jsou všechno otázky, ke kterým už máme pozněvací návrhy. Všechno to bylo součástí zprávy, ale konec konců máme pravidla týkající se délky zpráv. Prostě nemůžeme překročit určitý počet znaků. Takže se musel opravdu drasticky proškrtat to, co jsem chtěl původně do zprávy dát, ale tak to vždycky je. Všichni jste měli určitě tyto skvělé zkušenosti s tím, že jste museli proškrtávat zprávy. Bylo to intelektuálně opravdu velmi zajímavé, protože jste se opravdu musel museli dostat k tomu, že proškrtáváte věci, které považujete za velice důležité, ale potom je zase můžete vrátit jako pozněvací návrhy po pár týdnech. Prostě tak to funguje. Tak to se tady musí pracovat. Máme-li dodržet všechna pravidla. Všichni kolegové pochopitelně mají právo pracovat stejně intenzivně jako ostatní. Teď k tomu, co říkal kolega Bas Belder. Myslím, že souhlasíme spolu, co se týče svobody tisku a netýká se to pouze toho nedávného incidentu. Bohužel na západním Balkáně obecně platí, že sdělovací prostředky trpí. Trpí násilnými útoky. A také trpí kvůli nedostatku nezávislosti protože v podstatě to kontrolují političtí aktéři, kteří používají sdělovací prostředky jako politický nástroj a nikoli jako službu veřejnosti. A je to problém. A to tež platí pro otázku vnějších aktérů. Já jsem to zase musel vyškrtnout z té zprávy. My jsme o tom diskutovali Pochopitelně všichni akteři, které jste zmínili, tedy Rusko, Turecko a země ze zálivu, jsou v Bosně a Hercegovině cítit. Ale trochu bych to neancoval. Přece jenom tady existuje určitý rozdíl. Rusko a Turecko uznává, že má vliv na Bosnu a Hercegovinu. Když se tedy zeptáte Ruska, Lavrova, tak vám nikdy neřekne, že nejsou přítomni v Srbsku. A říkám si, jestli v letošním roce to bude stejně tak. Erdogan si udělal konec konců z Sarajeva to jedno místo v Evropě, kde si můžou dělat kampaň. Takže Turecko také uznává, že má velký zájem na této zemi a že chce mít dopad na vliv, eh, dopad tedy na budoucnost eh, Srbska. Co se týče zemí zálivu, tak tam je to přesný opak. Já jsem v Saudské Arábii se přímo na to zeptal před pár měsíci a Saudové říkali v životě, my tam nejsme. Bosna Hercegovina to je země jako každá jiná. Takže tady vidíme opravdu veliký rozdíl mezi těmito aktéry. A myslím, že bychom na to neměli zapomínat, když na to chceme reagovat. Takže ano, je to důležitý bod. Určitě všechny politické skupiny předloží pozněvací návrhy a budu k dispozici, budu pracovat se všemi politickými skupinami na tom, abychom našli formulaci, která bude pro tuto zemi užitečná. Jak bylo řečeno, za krátko budeme mít volby, za měsíc. Budeme tedy pracovat během tohoto předvolebního procesu na kompromisních pozněvacích návrzích, možná i poté, a budu doufat, že ta doba po těch volbách bude velice krátká, takže přesto budeme moci vyslat pozitivní signál po volbách a nejenom před. Teď k tomu, co říkali kolegové Radoš a Zovko k zastoupení a k volebnímu zákonu. Víte, já už jsem před třetí zprávou tedy v loňském roce, říkal, že Bosna a Hercegovina prostě bude muset dělat to, co ostatní evropské státy, především členské státy Evropské unie, že prostě musí provést reformu. A Benátská komise řekla, že veškeré změny by měly proběhnout minimálně rok před volbami. Já si myslím, že to je velmi moudré, z mnoha pohledů, i z pohledu politických stran, protože prostě pokud změníte volební zákon méně než rok před volbami, tak nebudete mít dost času na to se připravit na tuto novou situaci. Pokud se to udělá pár týdnů před volbami, tak to opravdu může mít eh, negativní dopad na politické strany i na občany, které zastupují. Já jsem si tedy dovolil to navrhnout jakožto radu Bosně a Hercegovině už v roce 2016. A říkal jsem to všem politickým aktérům, se kterými jsem se setkal. Říkal jsem jim, víte, to bylo opravdu fajn, kdybyste se dohodli, ale pokud se chcete dohodnout, tak to musí být rychle. A prostě nebylo to možné. Bosna a Hercegovina prostě není schopna se takto dohodnout a my s tím nic nemůžeme udělat. Nemůžeme za ně odvést jejich práci. Nemůžeme jako Evropský parlament do toho vstupovat a říct si, ten váš volební zákon bude vypadat takto. Prostě v takové situaci nejsme. Nejsme žádná říše. Jsme společenství, které chce, aby jednoho dne se k němu připojila Bosna a Hercegovina. To je všechno. Takže je mi líto, je, jsem z toho smutný, Vím, že tam je řada chyb týkající se zastoupení jednotlivých národů, ale prostě měli jsme dobré záměry, ale občas to nestačí. Teď, co se týče federalizace, o které hovořili kolegové, my jsme o tom mluvili, ale nepomohlo to. Psali jsme to v minulé zprávě, ale nepomohlo to. Zmínili jsme řadu politických principů, které, by, které platí v různých členských státech. Hovořili jsme i o federali, federalitě, a, ale zdá se, že politické síly Bosné a Hercegoviny si s tom nic nedělali. My jsme to navrhovali a zase můžeme to maximálně navrhnout, nemůžeme je do toho nutit. Navrhli jsme tedy určité principy, ale k ničemu to nevedlo. Je nám to líto, ale co s tím máme dělat? zvláště pár dní před takto důležitými volbami. Děkuji za pozornost. Okay. Děkuji, děkuji, Kristiane. Vzhledem k tomu, že jsme měli trošku časovou rezervu, vlastně jsem tě nechal být, Kristiane, aby si eh, mohla rozvést své závěry. Na druhou stranu je třeba říci, že eh, i do budoucna plánujeme celou řadu diskuzí na téma Bosna a Hercegovina. Nyní však k tomuto stanovisku lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je do 10. října, takže máte spoustu času na jejich přípravu. A po druhé budeme projednávat na AFETu 5. listopadu a následně hlasovat. Děkuji, tady přeji příjemnou cestu do Sarajeva a nyní se dostáváme k dalšímu bodu programu. Společná debat, rozprava k bodům 7 a 8 doporučení Radě komise SVČ k dohodě mezi EU a Kyrgyzskou republikou a k, k protokolu k této dohodě eh, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Takže Všichni naše kolegové, kteří se zajímají o Kyrgyzstán, tady už doufejme jsou. A já bych nyní rád slovo nejprve zpravodaje za k obou stanoviskům. Jedinečný pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Nejprve k druhému bodu, který se týká vztahu Evropské unie a Kyrgyzstánu. To máme na pozadu jednání dnes. Týká se to provádění dohody o partnerské spolupráci, kterou máme s Kyrgyzskou republikou, a to, na, a to v souvislosti se vstupem Chorvatska do Evropské unie. Pochopitelně navrhuji, abychom souhlasili s aktualizací. Druhý bod se týká spolupráce s Kyrgyzstánem a ten ale se netýká pouze aktualizace. Máme se naopak zamyslet nad budoucností těchto vztahů. Návrh zprávy, který vám předkládám, chce přispět probíhajícím vyjednáváním globální dohody mezi Evropskou unii a Kyrgyzskou republikou. Chci, aby Evropský parlament dostatečně brzy definoval postoj k těmto vyjednávacím. Mám totiž za to, že naše instituce určitě by se k tomu měla vyjadřovat. Nemyslím si, že bychom se měli omezovat pouze na to, že přijmeme či zamítneme dohodu, kterou nám někdo předkládá. Vyjednává se s Kyrgyzstánem dohoda a mám za to, že se k ní můžeme vyjádřit jasně. Jasně podporujeme prohloubení vztahů s touto zemí a v tomto kontextu v návrhu zprávy popisuji několik cílů, které jsou podle mě k tomu v tomto smyslu důležité. Za prvé je potřeba být ambiciozní, tedy prvním cílem by mělo být přispět k vytváření tržní ekonomiky, která bude mít zásadní sociálně ekonomické pozitivní dopady pro občany na obou stranách. Tato dohoda by také měla posílit pravidla hospodářské soutěže a právní předvídatelnosti. A to posílením transparentnosti institucí. A navíc, takováto dohoda by také měla posílit vícestrannost a mezinárodní spolupráci, například v oblasti klimatických změn, migrace, organizované trestné činnosti či boje proti terorismu. A za čtvrté, je potřeba zajistit jasné angažmá dodržování demokratických principů a lidských práv. Toto jsou čtyři hlavní cíle, které jsou ve zprávě popisovány ve třech osách. Za prvé politický dialog a spolupráce mezi Evropskou unii a Kyrgyzstánem v rámci mezinárodních fór. Chci také říci, že tato dohoda přispívá k diverzifikaci kyrgyzské ekonomiky a ke zlepšování koordinace mezi Evropskou unii a Kyrgyzstánem v mezinárodních fórech, jako například Mezinárodní organizace práce. Chci také potrhnout, jak důležité je posílit spolupráci mezi jednotlivými aktéry. Výbor pro spolupráci, dialog o dodržování lidských práv. A v tomto kontextu chci poukázat na to, že je potřeba posílit meziparlamentní spolupráci tak abychom zajistili efektivní realizaci těchto dohod a těchto cílů, o kterých jsem hovořil. A navíc mám za to, že občanská společnost by měla sehrát důležitou roli, a to jak během vyjednávání, tak během realizace této dohody. A za třetí, tam se dívám na oblasti společného zájmu mezi Evropskou unii a Kyrgyzstánem, a říkám, že bychom je měli do této zprávy zapracovat. Za A se to týká demokracie, demokratizace funkčního parlamentu s mnohopolitickými stranami. Kyrgyzstán je opravdu jednou z mála vznikajících demokracií v tomto regionu a Evropská unie diplomaticky a politicky, finančně a technicky by měla Kyrgyzstán podpořit. Pakliže existuje riziko ohrožení těchto principů, například tedy v roce 2016 pokus o novelizaci ústavy, tak je potřeba se tím zabývat. A v rámci těchto vyjednávání bychom také měli více hovořit o a, nedostatku a, nezávislosti justice a postupů, které v ní probíhají. Máme tady konkrétní příklady. Další bod se týká zapojení regionálních aktérů do této dohody. Například mě připadne důležité, abychom využili vyjednávání této dohody k tomu, abychom podpořili konstruktivní spolupráci a snížili diplomatické a ekonomické tenze s Kazachstánem či Uzbekistánem. To jsou země, které také navštívíme jako zahraniční výbor za pár dní. To jsou tedy tři hlavní body, kterých se drží tato zpráva. Já také předložím pozněvací návrhy, které doplní tuto zprávu v bodech, které jsou podle mě důležité. A ještě předtím, než skončím, tak jsem chtěl poděkovat za přítomnost velvyslanci Kyrgyzstánu v Evropské unii. Tam je. Děkuji mnohokrát za pozornost. Merci. Děkuji. Děkuji, Kristiane. A nyní dám slovo předsedkyni delegace, paní Petesen. Vážení kolegové, Kyrgyzstán je opravdu takovým malým ostrovem demokracie v tomto regionu. Samozřejmě mm, jde o demokracii, která je pořád ještě na vratkých nohou a proto Kyrgyzstán potřebuje naši podporu v celé řadě oblastí, v hospodářství, obchodu, vzdělávání, při posílení úlohy nevládních organizací, občanské společnosti, vlády zákona a tak dále. Tato Dohoda představuje dobrý, zák- dobrý základ pro budoucí spolupráci mezi Evropskou unii a Kyrgyzstánem a já Já opravdu vítám ochotu eh, tedy zapracovat i ty nové změny do dohody a těším se na další léta spolupráce mezi Kyrgyzstánem, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Děkuji. A nyní můžete vystoupit. Mám tady nyní tři řečníky na seznamu. Ptám se, jestli jsem na někoho nezapomněl. Zdá se, že ne. Takže první paní Alio Mari. Děkuji. Já jsem chtěl Kristianovi poblahopřát k velmi dobré zprávě. Ty jeho zprávy jsou konců vždy přesné a přitom zajímavé. Před pár lety jsem byla v Kyrgyzstánu a musím říci, že na mě nejvíce zapůsobilo to, že v podstatě u těchto dohod používáme stejné schéma, ať už jde o jakoukoliv zemi. A možná vám to připadne trošku paradoxní. Použít stejný vzor této smlouvy, stejné, stejná slova, stejné odkazy u zemí jako, co já vím, Maroko a Kyrgyzstán. Já myslím, že by také bylo důležité, abychom byli schopni do toho vložit určitý jemnocit, abychom prostě pochopili, odkud ty země jsou a co dělají a následně si stanovit cíle. Konkrétní, reálné. To je moje první připomínka. A za druhé, tady se dostávám k pro mě zásadní věci. Já mám za to, že takovýto typ dohody, Kristian o tom také hovořil, nemůže být vyčleněn z celku. Co tedy chceme a co potřebujeme? Evropská unie musí mít určitou vizi vztahů s celou touto zónou. Ve chvíli, kdy Čína vytváří svou novou mezinárodní politiku na základě nové hedvábné stezky, tak si kladu otázku, jakou vizi máme my jako Evropská unie ve vztazích s, tou, s tímto regionem, který je kulturně, ale potenciálně ekonomicky velmi významný. A je mi líto, že občas na jednu stranu k tomu přistupujeme individuálně a ignorujeme, co se děje v celém regionu, ale na druhou stranu nepřistupujeme dostatečně dobře k celému regionu. My chceme jenom uzavírat smlouvy s jednotlivými státy. Prostě pokud chceme hrát roli v mezinárodní politice, tak si musíme položit otázku, jak chceme přistupovat v budoucnosti k celému tomuto regionu. Ano, já vím, že v každé této zemi je úplně jiná politická situace, ale je to prostě jedna část světa, kterou si nemůžeme dovolit ignorovat. Já vím, že to není cílem zprávy a že navíc není možné zacházet do podrobností, ale ráda bych, aby třeba při prezentaci této zprávy Kristian připomenul, že Evropská unie by měla mít a může mít politickou ambici a hospodářskou strategickou ambici u celého tohoto regionu. Děkuji. Merci, Michel. Děkuji. Javier. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, srovnání Kyrgyzstánu s, s Uzbekistánem a Tadžikistánem. Ukazuje, že tedy Kyrgyzstán je na tom výrazně jinak, ale eh, nemůžeme zároveň předstírat, že všechno je tam dokonalé. když se podíváte na to, jak jsou tyto země strukturovány, nebo jakou mají ideologii, je třeba si uvědomit, že postavení Kyrgyzstánu je mimořádně vratké, nejenom v regionálním, nejenom v regionálním kontextu, nejenom pokud jde o určité teritoriální spory z, minulosta, z minulosti, které mají zásadní dopad na dění v Kyrgyzstánu a Tadžikistánu. Nesmíme také zapomenout, že Afganistán je nedaleko a to, že tedy vlastně přes střední Asii proudí drogy do Evropy. Prostě tohle všechno je třeba vzít na vědomí. Jak já to vidím, situace v Kyrgyzstánu je taková, že tedy země v podstatě je definována dvěma odlišnými regiony, tedy tím vyvinutějším eh, eh, severem a eh, spíše rolnickým jihem, kde vlastně také je mnohem méně občanů kyrgyzské, kyrgyzského původu. Je tam daleko víc Uzbeků na jihu. A proto je třeba také vždycky uvažovat o tom, zdali daná politická strana má větší politickou základnu na severu nebo na jihu. Kyrgyzská společnost funguje tak, že tedy o těch nejdůležitějších věcech rozhoduje rada starších a státu je přenecháno rozhodování v těch méně významných záležitostech. Chybí tedy důvěra v oficiální instituce. A mm, tedy eh, projevuje se také výrazně takový jev společný všem rozvíjejícím se zemím, totiž korupce. Rozhodování většinou hraje do ruky establishmentu, ať už politickému nebo hospodářskému. Například tedy ta hlavní politická strana byla vždy v područí pana Papilova, což je místní oligarcha. A politici zakládají strany proto, aby prosazovali své vlastní zájmy. Nestačí tedy skutečnost, že máme nějakou dohodu, ale je třeba podívat se i pod povrch věcí. Gracias, Javier. And now we come to Ms. Andikina. Děkuji a nyní paní Andikina. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že vítáme zahájení debaty o modernizaci bilaterální dohody mezi Evropskou unii a Kyrgyzstánem, která by nahradila původní dohodu z roku 1999. Jak správně řekl pan zpravodaj, je důležité, abychom dojednali komplexní, ambiciozní a vyváženou dohodu druhé generace. Zároveň ale se musím připojit k tomu, co tu řekla kolegyně před vámi. Evropská unie by si jasně měla uvědomit, o co jí jde ve střední Asii, ať už z toho dlouhodobého či střednědobého hlediska. To by měl být základ pro nastavení celé řady cílů a strategií pro spolupráci s Kyrgyzstánem. Zvláště důležité je to v globálním kontextu. V rámci posílení spolupráce s Ruskem a Čínem, které, což jsou země, které i Kyrgyzstán považuje za strategické partnery. Bohužel tedy Mezitím došlo k uzavření dohody o strategické spolupráci s Čínou, takže pokud nechce eh, Evropská unie, aby jí ujel vlak, je důležité, aby posílila svoji přítomnost v Kyrgyzstánu. Nová komplexní dohoda by měla obsahovat eh, modernizaci obchodu, eh, tak zajistit také určité základní principy regulatorního dozoru a správné zprávy. Evropská unie potřebuje mít v regionu Střední Asie silného spolehlivého partnera. Dnes tedy hovoříme o Kyrgyzstánu a proto je třeba, aby v dohoda obsahovala klauzule o boji proti korupci, dodržování lidských práv, dodržování určitých základních principů právního procesu a tak dále. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegové. Chce si ještě někdo vzít slovo? Není tomu tak? Tak nyní bych chtěl dát slovo paní Gašparové z ESVČ. Děkuji vám, pane předsedo za to, že se mohu zúčastnit vaší rozpravy. Chtěla bych dodat několik slov za výkonný sekretariát a chci se vyjádřit k jednáním, která byla zahájena v prosinci minulého roku. Naše vztahy s Kyrgyzstánem se v posledních letech dynamicky rozvíjí a nyní potřebujeme novou dohodu, která nahradí starou dohodu o partnerství z 90. letech. E, souvisí s tím, že Kyrgyzstán se rychle rozvíjí a také se rozvíjí v oblasti právního státu, respektuje parlamentní svobody a my chceme také rozvíjet naše vztahy na tomto základě. Máme také rozvinuté obchodní vztahy a máme také politický dialog, kde se podílíme na demokratických reformách a také podporujeme reformy v dalších klíčových oblastech. Dohoda nám umožní rozšířit oblasti, ve kterých pracujeme. Budou tady nové oblasti spolupráce, například v oblasti klimatických změn. Toto eh, téma nebylo aktuální v 90. letech a také například v oblasti právního státu a tak dále. My také potřebujeme tuto dohodu druhé generace tak, aby Chom reflektovali měnící se situaci v příslušném regionu. My v současné době pracujeme na nové strategii pro střední Asii. Tato strategie bude brát v potaz regionální a také globální rozvoj a také bude brát v potaz novou strategii pro Afganistán a také bude to strategie konektivity. My nepovažujeme Kyrgyzstán za izolovanou zemi, ale zabýváme se opravdu celým regionem. Jde nám také o to, jak můžeme podpořit konvergenci mezinárodních standardů a toto velice také souvisí s ambicemi Ruska a Číny nová strategie a nové dohody mají být pro nás nástroje, jak provádět naši politickou a strategickou vizi v této oblasti. Eh, od posledního, od minulého prosince se konala čtyři kolečka jednání, další kolečko je plánováno na eh, prosinec a tady vidíme opravdu, že obě dvě strany chtějí pokročit vpřed velice rychle a uzavřít ambiciozní dohodu pro následujících 20 či více let. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní se ptám pana Predy, zdali chce udělat jakousi rekapitulaci. Není tomu tak, takže děkuji kolegům za jejich připomínky a pokud se týče harmonogramu, tak lhůta pro pozměňovací návrhy vyprší 5. září, je to tedy 5. září a hlasovat se bude 8 či 9. září, či 20. či 21. listopadu a doufám, že na plenární zasedání se tato zpráva dostane ještě letos. A to je vše pro dnešní dopoledne a dnes odpoledne začínáme v půl třetí a kolega bude předsedat místo mě. Děkuji vám a přeji vám hezkou přestávku.